interních, telekomunikačních, datových služeb, všech služeb, které aplikujeme pro tu oblast. Dokonce lepší než v Číně, lepší než v Americe. Ovšem znamená to, že budeme muset tlačit, že budeme muset neustále tlačit v těch následujících letech. Zatím ještě nejsme připraveni. Ovšem už padají rozhodnutí, aby se evropské odvětví připravilo na to, a to myslím jako celé, protože nejde pouze o telekomunikační služby, jde opravdu o celou naši ekonomiku a nejlepší podmínky, které bychom se mohli vytvořit. Zároveň jsme se dohodli na tom obrovském inventáři, který budeme mít v rámci tohoto rádiového spektra, což nám umožní přijmout další kroky do budoucna. Možná jsme mohli být úspěšnější ze strany parlamentu, pokud jde o přísnost pravidel hospodářské soutěže, možná i v jiných oblastech. Ovšem, když se jsem se podíval na to po těch jednání, tak um, opravdu jsem těčný za spolupráci všech politických skupin. Rád bych poděkoval panu Rojlovi za to, že vedl tento trialog, podobně jako v tomto výboru i v trialogu. To je velice přísný předseda, který dosahuje výsledky a doufám, že získáme podporu pro tuto dohodu. Děkuji vám. Bedanke mich, kolega Höckmark. Děkuji kolegovi Hekmarkovi a můžeme začít hlasovat a bude to elektronicky, jde o celkový jednotný text. Zahajuji hlasování, nefunguje nám to. Já, moment, moment, moment, only second. Sava, yeah. Der, du musst mal, der kennt Johansson, der hat seine Karte. Klaus Johansson. Ja, Klaus Johansson. Doesn't have his card. Uh, I think he. Uh... Who made a minute? Right. Yeah. again. Our new colleague. Okay. Yeah. Okay. Dobře, takže eh, končím hlasování. Výsledek je nádherný, blahopřejeme panu Hekmarkovi, kolegům ano. <clears throat> Myslím, že výsledek je vynikající. Mám, máme tam problém s jednou hlasovací kartou a ještě jeden problém. A ještě tři, takže plus tři. Takže tři přístroje nám tady nefungují. Takže výsledek je tedy ještě přesvědčivější, než nám ukázali přístroje. A teď musíme hlasovat o dopise, který musím podepsat a je to dopis polskému předsednictví, kde je pro proti, to by nebylo logické, dobře, takže schváleno. Dostáváme se k návrhu, ne, a sice k podniku, eh, k tedy bodu útoky proti informačním systémům a zrušení rámcové rozhodnutí rady. Tak a začneme 1.40, kdo je pro?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 zdrželi se schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 55 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 6 pro, proti, zdrželi se schváleno, 30 pro, proti, zdrželi se schváleno, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro,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 Hlasujeme závěrečné hlasování, elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet devět pro jeden se zdržel. Fungovaly všechny přístroje? Nebo ne? Kolega Eller? Pouze dvě věty. Hovoříme zde o bezpečnosti v kyberprostoru a v podstatě poprvé hovoříme i o právním rámci v Evropě, proto je důležité si uvědomit, že je zde jedno číslo ve všech členských státech. V loňském roce bylo pouze 32 případů takovýchto porušení na eh, Eh, v kyberprostoru, které se dostaly před solar, pouze 11, které byly opravdu usvědčeny. Čili toto je vlastně první snaha koordinovat toto úsilí na straně členských států. To je první věc. A druhá věc, děkuji, že jsme vlastně se omezili v této zprávě pouze na legislativu našeho výboru, protože hlavní výbor se rozhodl, že vezme v potaz všechny naše pozměňovací návrhy do jejich hlavní zprávy. Děkuji vám. Děkuji vám. Ještě někdo se hlásí do debaty nikoli, takže děkuji vám. Děkuji také autorovi panu Ellerovi. A nyní bod číslo 6, dopad finanční krize na odvětví obrany v českých zemích EU. Kolega Tošenovský nám to připravil a budeme hlasovat. Kompromis 1 pro, proti zdrželi se schváleno e, pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15 na dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 s ústní úpravou pro, Proti? Prosím, ještě jednou pro. Děkuji. Proti, to je jasné, takže přijato. 32 pro. Takže 32 pro. 29 tady má napsáno, že odpadá. Kafe, kafe. Schváleno. 32 pro, proti a zbytek. Takže ještě jednou, kdo je pro? Výborně. Proti, zdrželi se, schváleno. 37 pro. Děkuji, proti. Zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro. Proti, zdrželi se, schváleno. 43 pro. Proti, zdrželi se zamítnuto, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti. Ještě jednou prosím, kdo byl pro. Musíme prověřit elektronicky. Schváleno. A nyní celkové hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to schváleno. A panu Tokarskému blahopřejeme, výsledek je zcela jednoznačný. A tím se dostáváme k bodu číslo 7, a to je Eh, revize Všeobecného finančního rámce na období 2007 až 2013. A k tomu také máme hlasovací seznam eh, kolegyně Satory. Nyní pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, šestka pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno, osm pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devět pro, proti, zdrželi se přijato, deset pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 11 pro, pardon, kontrola desítka, zahajuji hlasování, končím hlasování, takže těsnou většinou odmítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 2 pro, proti, zdrželi se schváleno 23 pro, proti, zdrželi se přijato 24 pro, pardon, paní Tykal? Pane předsedo, dovolte, abych eh, zdůraznila, že tady hovoříme o budoucích potřebách financování ITER. Takže proto by mě zajímalo, jak se na to dívá komise, než budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, pokud je o potřebu analýzy financování budoucích eh, potřeb eh, financování ITER na základě projektových bondů. Děkuji. Eh, Dobře, takže eh, my ještě dokončíme eh, hlasování a potom se o tom můžeme povědět, to teda o neobvyklé během hlasování. Ne, je to běžné tak, že nejdříve dokončíme hlasování a teprve potom se může ještě debatovat. Čili 23. Mm, takže to bylo kde pro? 23? Nebo to jsme měli? Tak já se omlouvám, 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní e, závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A máme to schváleno. Blahopřejeme paní zpravodajce tím máme vyřízen tento bod na pořadu jednání, konec hlasování také. Děkuji srdečně všem. Eh, děkuji všem kolegům a omlouvám se, musel jsem se držet pravidel. A já bych nyní rád pokračoval eh, v dalším projednávání, ale prosím eh, o klid v sále. <laughs> Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, würde es Ihnen etwas ausmachen? Kolegyně, kolegové, eh, co kdybyste, prosím, přenesli eh, svou zábavu, rozhovory do předsálí, tak aby ti, kteří chtějí pokračovat v zasedání, na sebe nemuseli řvát. Dear colleagues, please. Kolegové, prosím. Mohli byste prosím pokračovat v soukromých rozvorech mimo tento sál, abychom zde mohli pracovat. Prosím, aby kolegové, kteří chtějí zůstat pracovat s námi. Gibt es hier so ein Bing-Bang? Und Geräusche? Ja, sie nie das Wort So, dann fangen wir jetzt an. Ich darf den... Tak pustíme se do toho. A nyní tedy bod číslo 8, roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii. A dám slovo výhradně paní kolegyni Nibler. A to znamená, že bude mluvit ona, ostatní nebudou mluvit. A bylo by taky hezké, kdybyste naslouchali. Takže kolegyně Nýbler, máte jako jediná slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, dnes máme tady první debatu o novém eh, návrhu komise o nařízení Roaming 3 a velice ráda bych vás uvedla do problematiky a byla bych ráda, kdybyste se k tomu taky vyjádřili. Než se dostanu k obsahu tohoto návrhu komise, Eh, než vás seznámím se, se svým prvním eh, posouzením, ráda bych eh, něco předem ještě poznamenala. Téma roaming nás zajímá v tomto parlamentu mnoho let. V roce 2007 jsme schválili první směrnici o roamingu, kdy se prvníkrát stanovily Eh, hranice maximálních cen pro příchozí a odchozí hovory. V roce 2009 jsme potom eh, rozšířili eh, toto, tuto úpravu v nařízení Roaming 2 na SMSky a v posledním roce také na data. Důsledkem je to, že například od července zákazníci platí maximálně 39 eurocentů za odchozí hovor a 15 za příchozí a roamingové SMS nestojí víc než 11 eurocentů a vzhledem k tomu, eh, eh, tedy k datovému roamingu, tady máme 80 eurocentů. Takže toto eh, je tady už od roku 2007 a je to prostě proto, že jsme zjistili, že po celé Evropě se zde platí ve celé 27 přemrštěné ceny, kdykoliv chce někdo telefonovat, eh, používat datové nebo SMS-kové služby eh, přeshraničně, což je skutečně nešvar na společném trhu, kde telekomunikační služby eh, jsme chtěli mít už plně jednotné už před mnoha lety. No a jaká je situace dnes? Situace se díky nařízením roaming 1 a 2 poněkud zlepšily. Dneska máme eh, ty eh, hovory příchozí o asi 40% nižší, ale zejména u datového roamingu jsou ceny neustále horentní a proto si myslíme, že je správné, když se na základě návrhu komise provede další krok směrem k Eh, spotřebitelsky přijatelným cenám. Čili tak to vypadá návrh. A vy všichni víte, že eh, v létě příštího roku roaming 1, roaming 2 eh, končí svoji platnost. To znamená, že pokud chceme, aby příznivé ceny pro zákazníky zůstaly i po létě nebo v létě, 2012 eh, a později, je třeba, abychom s tímto nařízením eh, postupovali poměrně rychle, tak aby v té době už eh, byla nařízení roaming 3 v platnosti. A nyní se dostávám k obsahu návrhu komise, kde jsou určitá nová ustanovení. Nařízení o roamingu jsme tady schválili nejenom proto, že jsme si eh, mysleli, že eh, regulace cen je něco skvělého, ale jednoduše prostě považovali jsme to za nutné. A poslední eh, roky ukazují, že se nám dosud nepodařilo dosáhnout konkurenčního trhu, tedy zesílit konkurenci. A takže musíme pokračovat. A proto tedy vítám návrh komise v zásadě, kde se tedy použ- počítá s tím, že se nejenom budou nadále regulovat ceny, ale že také třeba u eh, dat eh, budou eh, příznivější ceny pro spotřebitele. Návrh komise hm, obsahuje také strukturální opatření, takže třeba eh, je tady strukturální oddělení a to znamená, že se to umožní, že umožní vstup novým eh, hráčům, eh, jakým způsobem by se to mělo potom v konkrétní podobě projevit, to ještě nevíme, ale je třeba prostě jít ke kořenu věci a je třeba postarat se o to, aby se dostalo jaksi eh, více konkurence do trhu a aby se to projevilo na konečných cenách. Takže eh, komise nadále chce tedy eh, regulovat ceny a navíc pre, tedy uplatňovat strukturální opatření. Pokud se tedy týče těch horních hranic, tak ty se mají zachovat až do roku 2016 ale měly by eh, tedy postupně klesat. Eh, to, u eh, odchozího hovoru by to mělo být konečná cena v roce 2012 na 32 centech a do roku 2014 by to mělo klesnout až na 24 centů Eh, přičemž ty velkoobchodní ceny by měly být asi 6 eurocentů v roce 14. U sms eh, by to mělo být na 2 eh, eurocenty velkoobchodní cena, 10 eurocentů maloobchodní cena. U dát tady máme zatím jenom tu velkoobchodní cenu regulovanou a mělo by to být prostě tak, že teď se má, to má rozšířit i na maloobchodní ceny, to znamená 2014 by to mělo být až na 15 eurocentů eh, na, za megabyte. Eh, Velkou potom 10. Eh, tyto ceny mají Eh, se mají platit do 1. července 2016, pak se mají zrušit za předpokladu, že se do té doby plně eh, rozvine platnost eh, strukturálních opatření. Eh, podrobně je to v článku 3 a komise navrhuje, aby provozovatelé veřejných mobilních sítí eh, měli eh, povinnost pouštět do svých sítí virtuální operátory, kteří nemají vlastní sítě. Čili to je ta funkční oddělení, tato tématika, o kterém jsme se bavili také v souvislosti s energetikou, balíček pro vnitřní trh a tak dále. Čili podobně se to nyní začíná zavádět do telekomunikaci. článku 4 komise eh, předpokládá o možnosti eh, prodávat zvlášť internetové a zvlášť roamingové služby, čili to je ten decoupling, to je mm, nástroj komise, eh, který opět je nám velice znám, k maximálním cenám, které jsou kombinovány se strukturálními opatřeními Eh, tedy tolik. Dovolte mi k tomu předat mé hodnocení. Já si myslím, že je správné a důležité, abychom opustili a podpořili tento postup komise, který komise navrhla. Já jsem dneska ráno měla velice zajímavou diskuzi se zástupci z výboru pro ochranu spotřebitelů a je velice důležité, aby pro všechny tyto servisní služby byla vytvořena důvěra, protože dneska mnozí lidé zažívají, když jedou do zahraničí, používají tam roamingové služby a pak se bojí, že přijde šok, veliký cenový šok, protože jim to navýší účty. Takže to je velice důležité vybudovat důvěru v regulační opatření, aby vnitřní evropský trh mohl být vytvořen tak, aby se stal předpokladem, aby digitální agenda se mohla rozvíjet i nadále kupředu. Pokud jde o orní hranici cenovou, tak když se podíváte na to hodnocení, pro mě je důležité, abych slyšela váš názor. Já si myslím, že v oblasti telefonování a SMSek ten návrh není špatné, o tom bychom mohli ještě třeba diskutovat, tam bychom to mohli trošku srazit ještě, ale myslím si, že je důležité, především s ohledem na data roaming tady ve výboru a později i v plénu vytvořit na určitý názor, protože jsou tady různá pojetí. Já si myslím, že v této oblasti části komise nepostupovala dostatečně ambiciózně, že je nutno udělat další krok, aby to rozpětí mezi tou cenou za plné služby a finální cenou pro zákazníka bylo trošku menší, než navrhuje komise. A já si myslím, že to, to musíme ještě v detailech diskutovat. Já si myslím, že potřebujeme ten strop eh, cenový, dokud nemáme bezpečný možnou jistotu, že ten trh bude skutečně fungovat. Pokud jde o strukturální změny, dovolte mi říci ještě dvě věty. Tady se konkrétně přemýšlí o implementaci, protože komise nenavrhuje jenom eh, určité řešení technické, ale chce zůstat technologicky neutrální. Určitě se signalizují některé preference pro některé metody, aby to bylo možná tak eh, Eh, jestliže by to potom teda mohl zástupce komise ještě podrobněji vysvětlit, tak budeme potřebovat druhou SIM kartu v takovém případě, nebo to bude jenom jedna SIM karta. Pak jsou tady také ještě některé další návrhy na local break, eh, co by bylo také určité řešení, s kterým se počítá při roamingu, jestliže se napojím do nějaké jiné sítě nového provozovatele, tak abych přímo na místě mohla si zvolit svého nového providera. Takže kolegové, já si myslím, že není naším úkolem tady postupovat jako zákonodárce nebo v Sinkledu nebo v Local Brook, eh, Break se s tím tedy zabývat. Já si myslím, že je to záležitost, která musí probíhat přes komisi a tam se také může lépe zhodnotit, eh, jak se to technicky bude implementovat. Já jsem se už naučila, že musíme podporovat určitý směr uvažování, abychom skutečně prostřednictvím strukturálních opatření dospěli k uživatelsky příznivému řešení. O tom musíme ještě ale jednotlivě diskutovat. Pro mě je důležité, jestliže budeme mít konkurenci eh, na trhu jenom tehdy, eh, když skutečně budeme mít důvěru finálních zákazníků. Já si myslím, že je nesmíme dojít, abych tak řekla. Promiňte, že se takto vyjadřuji, ale myslím si, že je to pocit mnoha lidí, že jsou prakticky dojeni, pokud jde o ty ceny. Jeden návrh komise nezmínila, to je poslední bod, který chci zmínit a tím se dostanu na konec své zprávy. Je to téma Šok vyúčtování, eh, takže já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda bychom tam měl, neměli zapracovat uh, rozhodnutí nebo ustanovení, které by se týkalo tohoto cenového šoku, když například eh, podniknu cestu do Izraele, do Palestíny nebo do Spojených států, tak, aby provajdeři byli vázáni nebo povinni signalizovat zákazníkům určité varování v tom smyslu, že třeba jste přesáhli částku 50 eur a podobně. Já si myslím, že to je tedy návrh, který udělal Pere. Komise se tím ale nezabývala. Já si myslím, že by bylo dobré, kdybyste to podpořili. Pak tady jsou ještě další, kteří diskutují, v jakých jednotkách by se tady mělo eh, postupovat. Komise navrhuje kilobajty, megabajty. Já jsem hovořila s kolegou Extrémem ze Zelených, ten říká, že by se mělo jednat pouze o gigabajtech. Já bych ráda věděla, jak to vidíte vy. Pro mě je ale důležité, abych dostala od vás nějakou zpětnou vazbu, jak se k tomu stavíte. Já si myslím, že máme na stole dobrý návrh komise, který může být ještě zlepšen. Cíl je jasný, získat konkurenci na trhu prostřednictvím strukturálních opatření a to je třeba mít na zřeteli při regulaci cen abychom tady motivovali poskytovatele nových služeb, aby vstoupili na trh. Samozřejmě, že tady určitá diference mezi tou úrovní těch předběžných služeb a finál, služeb pro finální zákazníky. Já si myslím ale, že důležitá je důvěra eh, zákazníků v tento trh, který musíme kterou musíme posílit. Jinak nám to nic nepomůže. Takže ještě k časovému plánu, pane předsedo, já se budu snažit, jakmile to bude možné, uh, mít první návrh zprávy, tak abychom mohli možná ještě v tomto roce na jedné z posledních schůzí před Vánoci o tomto návrhu diskutovat. Já jsem si napsala, že možná 19. prosince bychom mohli mít zprávu, diskutovat o mé zprávě, abych byla ráda, kdyby tady ve výboru mohlo být eh, organizováno alespoň minislyšení. slyšení o otázkách technické realizace, pak se samozřejmě musíme zabývat otázkami lhůty podání pozměňovacích návrhů, kdy bude hlasováno, pokud bude možné, co možná nejrychleji, co je strašné. E, Já chápu, že je toho příliš, ale myslím si, že nařízení Rooming 3 musí bezpodmínečně, bezprostředně navazovat na nařízení Rooming 2 a je nutné, aby ta diskuze se posunula kupředu, abychom před letní přestávkou v příštím roce mohli našim občanům doma dokázat, že jsme se postarali o to, že tento vnitřní trh pro roamingové služby a pro telefonické rozhovory a SMSky může být v Evropě realizován. Tolik tedy z mé strany. Já se těším na spolupráci s vámi všemi. Děkuji za dobré rady a děkuji za vaši pozornost. Děkuji Angelice Niebler. Možná ještě k tomu postupu dvě připomínky. Pokud jde o to minislyšení, tak to bude někde 19. 20. prosince. Přibližně sekretariát mě právě upozorňuje na to, že po představení tvé zprávy bychom mohli relativně brzy předložit určité pozměňovací návrhy. Já si myslím, že to je možné, ale zatím na to nemohu odpovědět. Já si myslím, že je to návrh na zrychlení a teď tedy otázka, kolik diskuze k tomu bude potřeba, zda to půjde nebo nepůjde. I tady potřebujeme dostatek času na rozdíl od jiných z úkolů je tady úkol tento, že vlastně ten návrh projednáváme v podstatě už po třetí. Není to nic z brusu nového. Já si myslím, že kolegové ze skupiny to zvládnou. De Castillo je další, kdo má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Velice stručně. Jde v podstatě o první společné stanovisko roamingu a o přeskum celé oblasti roamingu. Angelika nám poskytla opravdu důkladný, důsledný přehled toho, co navrhuje komise. Myslím si, že je to zajímavý návrh, především s ohledem na to, že pokročíme v určitých oblastech kompetencí, které se dotýkají trhu. Vidíme na základě analýzy, že ceny klesají pro roaming. Ovšem, víme, že v této oblasti zatím ne, neexistuje dostatečná hospodářská soutěž, dostatečná konkurence. To znamená, že v podstatě jak si došlo k dohodě, pokud jde o stropy cen mezi jednotlivými účastníky trhu. To znamená, že tam není dostatečná soutěž. Nebudu zacházet do nějakých podrobností. a předpokládám, že budeme mít dostatek času, protože této problematice budeme věnovat celý hearing, celé slyšení. Měli bychom si ovšem vytvořit určitý strategický pohled na celou problematiku roamingu. Roaming by podle mého názoru měl být zaměřen na data. Samozřejmě, že i hlasová data. Roaming 2, ten se dotýkal především hlasových dat. Roaming 3 by nám měl poskytnout určitou záruku v tomto ohledu a zároveň si myslím, že bychom to měli nějakým způsobem přizpůsobit, upravit, eh, tak aby to pokrývalo i přenosová data, mělo by to být v kontextu konkurenčního trhu, struktury, které by umožnily právě takový přístup. To znamená, že bychom to možná měli propojit i s rádiovým spektrem. To je něco, to je právě oblast, o které jsme hlasovali dneska dopoledne a tím pádem bychom měli takové mobilní, širokopásmové, rychlé připojení, rychlý transfer dat. Čili infrastruktuře už jsme se věnovali a nyní bychom se měli podívat na to, jak bude fungovat konkurenční trh, pokud je o hlasový roaming, zároveň o přenos dat. Myslím si, že to je právě o co zde jde. Vidíme, hm, jak ve světě postupují velice rychle v této oblasti, pokud jde o přenos dát. A proto bychom se měli věnovat i této problematice, to znamená roaming, který bude pokrývat přenos dat. Máme čas, ovšem přesto musíme postupovat velice rychle. Měli bychom se zabývat podrobnostmi, detaily celého tohoto mechanismu, tak aby jsme pokryli celý trh s roamingem. Děkujeme. Další kolega. Merci, président. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval Angelice Niebler za její dobrou, kvalitní prezentaci i návrhy ze strany komise, které nám přednesla. A proto si dovolím být stručný. Už jsem, mm, já už jsem spolupracoval s, An- s Angelikou na roamingu 1. Možná si pamatujete, že v podstatě tenkrát ona byla um, předsedkyní našeho výboru, trialog v té době byl velice produktivní a v podstatě jsme prosadili naše názory na radě a myslím si, že to bylo obrovský úspěch v té době. Ovšem po roamingu 1 následoval roaming 2 a tyto tarify a ceny, které zde vidíme v Evropě, jsou prostě šílené. Nejenom pokud jde o transfer, pokud jde o přenos dat. My všichni, kteří máme mm, mobilní telefony a jsme v tom v podstatě všichni, jsme na jedné lodi. V podstatě je téměř nemožné se podívat pak na to vyučtování, na ty naše faktory. Je to mm, šílené, je to opravdu, nedává to smysl. Opravdu bychom se měli snažit do toho, aby operátoři poskytovali trošku takový střícnější přístup ke klientům, i pokud jde o ty důležité informace, které se dotýkají sázeb, tarifů a tak dále. Mnoho operátorů přichází s um, agresivními nabídkami, především pro nové klienty. Ovšem, obecně řečeno, zapomínají eh, na klienty, které už mají ve svém portfoliu s těmito novými nabídkami. A na to bychom neměli zapomínat operátoři by prostě se měli snažit o to, aby všichni jejich klienti, stávající klienti, mohli těžit z určitých, řekněme, snižování cen a nejenom, aby se zaměřovali operátoři pouze na nové skupiny klientů. Pokud jde o návrh komise, já si myslím, že to jde správným směrem, i když samozřejmě jsou zde ještě věci, které budeme muset prodiskutovat, především pokud jde o naši taktiku. Já jsem mm, Vidím zde analýzu, která se týká Pereku. Doufám, že budeme mít možnost se tomu ještě věnovat, budeme mít čas Angelika, stínový zpravodajové. Toto je oblast, ve které by měla probíhat opravdu spolupráce mezi všemi různými skupinami politickými. Já už jsem o tom hovořil i na slyšení, které jsem vedl v tom předchozím parlamentním období. Protože v podstatě ta první oběť operátorů, to jsme právě my, poslanci Evropského parlamentu, kteří prostě roamingové služby využíváme rozsáhlým způsobem. Jedna z otevřených otázek, zda teda to otevření konkurence, jak to navrhuje komise, Zda hm, to prospěje i drobným operátorům nebo novým hráčům na trhu, nebo zda to bude sloužit pouze velkým hráčům. Vodafone, Orange, Telekom, všechny tyto společnosti, telefonika. No, no, ty jsou v podstatě přítomní téměř ve všech zemích. A když hovořím se zástupci těchto velkých skupin, podnikovi tak nám hovoří, že milují společný trh. Ovšem, pokud jde o tarify, tak tam se jim líbí zůstat v národních hranicích. To znamená, ano, ta logika společného trhu byste měla převládat a měla by tato logika prostě převládat i v oblasti roamingových služeb, především pokud jde o data, protože tam dochází k přenosu dát k obrovskému zneužívání, pokud jde o ceny. A dále je to vztah se třetími zeměmi. Ano, my samozřejmě často cestujeme i do zemí, které nejsou evropskými zeměmi. A poté, když se podíváme na fakturu, tak opravdu eh, je to nepříjemná záležitost. Tam bychom se měli zabývat eh, řešením tohoto problému, a tím hmm, prostě jakým způsobem ehm, zareagovat i na tyto ceny, které jsou opravdu šílené, pokud je o poskytování na, náro, na té národní úrovni. Ještě jenom bych rád na závěr poděkoval paní zpravodajce. Určitě věřím v to, že budeme schopni um, i v rámci prvního čtení s radou dosáhnout dohody a že se nám to povede rychle. Děkuji. Děkuji, paní Valen má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pouze několik záležitostí. Jsem velice ráda, že zde máme konkrétní čísla, pokud je o toto nařízení v rámci roamingu. Možná do, je dobře, že tomu teda říkáme roaming 1, 2, 3, protože v podstatě u roaming 15 možná zjistíme, že ten business model konečně poskytuje to, co my jakožto klienti očekáváme od těchto služeb. Ovšem, zatím jsme u roamingu 3, já jsem rovněž spolupracovala s Angelikou, nejenom na roamingu 1, ona vlastně vedla i roaming 2 za náš výbor, rovněž probíhal trialog, byly to úspěšné trialogy a my jsme v té době doufali, že služby v oblasti roamingu se zlepší pro všechny Evropany a jsme tam, kde jsme. Ráda bych poděkovala komisi a řekla, že podporuji tento přístup, protože v podstatě to je první přístup, který přichází s nějakou snahou o strukturální opatření a jejich cílem je dosažení konkurence na trhu, kvalitních služeb za udržitelné ceny, to je úžasné. To byly cíle v rámci roamingu 1, roamingu 2. Ano, my jsme tam žádali o strukturální opatření v rámci roamingu 2, komise s tím přišla a to je velice zajímavý přístup protože si myslím, že to sní dobře, když máte takový dvourychlostní přístup. Vždycky zde máme takový dvourychlostní přístup. Problém ovšem bude ten, že obě půjdou stejným směrem, půjdou paralelně to je důležité, aby teda se to celé nějak nezamotalo. Ano, oddělení těch služeb, unbundling, to je dobrý nápad, uvidíme, zda to funguje. Zní to dobře. Maximální ceny, pokud vím, tak to tam ještě bylo, pořád zachováno, to asi by mělo jít ruku v ruce s tím unbundlingem. Doufám, že zde nebudeme nedojde k zredukování těchto stropů jako jakési populistické opatření, i když u dát máme určité problémy. Vidíme, že ty velkou obchodní ceny se snížily, zatímco malou obchodní ceny jsou příliš vysoké pořád. To je další věc, kterou bychom měli ještě prodiskutovat a nějak se na tom domluvit. U ostatních věcí jsou to drobnosti, budeme se muset asi rozhodnout, zda single nebo duální RMSI nebo nějaké kombina, kombinace tohoto řešení. Ať už si zvolíme jakýkoliv přístup, mělo by to být prostě pro spotřebitele jednoduché řešení, protože pokud takové řešení bude příliš komplikované, tak eh, národní operátoři prostě se nebudou chtít pohnout z místa. A když podpoříme unbundling, to je důležitá věc, proč si nemohu jít, řekněme, zakoupit roamingové služby od jiné země, jenom od té, která mi poskytuje národní služby. To je věc, které, které nerozumím, protože pro mě a pro spotřebitele, když uvidí unbundling, tak zřejmě taky budou očekávat, že to bude celoevropský přístup. Já ano, chápu, proč tomu tak není. Ovšem, když hovoříme o unbundlingu, tak bychom možná měli se pokusit nalézt odpovědi na tuto otázku. To je vše z mé strany, ovšem já samozřejmě, jako je mým zvykem, to budu podporovat. A asi ve stejném složení, podobném složení lidí, ehm, která o tom bude společně ještě diskutovat, i s komisí dospějeme k nějakému úžasnému výsledku. Kolega Lamberts. Kolega Lamberts. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval Angelice za tento úžasný úvod. Nebudu to všechno opakovat, souhlasím s většinou toho, co bylo řečeno. Samozřejmě, že nechci nějak populisticky zde přednášet, jak už o tom hovořila Adriana. Ovšem, měli bychom se podívat na to, zda ty maximální částky jsou nejvhodnější. Především pokud jde o strukturální záležitosti a velkou obchodní ceny, tam mám veliké obavy. Jsme si jistí, že to, co děláme, opravdu reaguje na tu problematiku. To, co vidím v oblasti velkou obchodních cen, tak mám pocit, a v tom je tak mám takový pocit, ovšem nemám důkazy zatím, mám takový pocit, že operátoři postupují trošku jako kartel. To znamená, že se domluvili na tom, že si nebudou škodit zájemně. No, to je propojeno ty s konkurencí. A trochu je mi líto, že zde máme teda ty stropní hodnoty a tak dále a reagujeme na něco, o čem máme určité pochybnosti a zdá se nám, že je to kartelový přístup velkých operátorů, což není správné. Měli bychom využít slyšení, které plánujeme, tak abychom se podívali pod pokličku, pod povrch, trošku do toho nahlédli. A pokud nebude lepší příležitost či možnost než to, co navrhuje komise, dobře, budu s tím souhlasit. Ovšem, prosím, abychom proskoumali opravdu všechny možnosti. Možná existují nějaké jiné doplňkové strukturální opatření, které bychom mohli využít a přidat do textu, samozřejmě ne na úkor toho, že bychom to nějak prodlužovali to čas. Jsou peníze. Všem já bych rovněž rád navrhl mm, několik hostů pro toto slyšení, který by se podíval na konkurenci v této oblasti, hospodářskou soutěž a celý tento obchodní trh. Děkuji. Kolega Čičest. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval Angelice za její prezentaci. Opravdu odvedla veliký kus práce a je to kvalitní práce. Dovolte několik připomínek. To, že zde jsou stanoveny ty cenové stropy, to jaksi nepodpořilo konkurenci v celém sektoru a Filip Lambert už vlastně se o tom zmínil. Ceny operátorů se jaksi dostaly až k té horní hranici a zůstaly tam, čili nepovedlo se nám podpořit konkurenci v tomto sektoru. A to je smutné. Vím, že pokud jde o přenos hlas, musíme dělat rozdíl mezi hlasovými daty a jenom daty a že tam v podstatě ten objem je statický. A my, když jsme začínali v této práci, asi to bylo už, je to dávno, u roamingu 1. Já jsem myslel, že tím, že je donutíme snížit ceny operátory, takže budou lidé využívat roamingové služby více, ovšem nedošlo k tomu. Mimochodem, Možná bych ještě panu Goebbelsovi řekl jednu věc. Prosím, abychom nezapomínali, že nejde o výhody pro poslance, ale pro naše klienty, protože odvětví nás často obvinují z toho, že chceme ty ceny snížit pouze pro naše blaho. Všem já myslím, že by nám mělo záležet spíše na našich voličích. Samozřejmě, pan Goebbels říká samozřejmě, že s tím souhlasím výborně, na tom se shodneme, říká pan Chichester. Ten unbundling, to se mi líbí. Já tomu říkám home and away anglicky, to znamená u nás a u nich. Doufám, že tím zavedeme více konkurence. Podobně jako i unbundling mezi hlasovými službami a datovými službami. Myslím si, že na to by mělo celé odvětví reagovat a mělo by dojít k větší konkurenci. Angelika hovoří rovněž o tom šoku z vyučtování. co se všechno může objevit na těch fakturách nevinných uživatelů. A já jsem v podstatě u té předchozí legislativy chtěl, aby operátoři museli varovat klienta, pokud by došlo k tomu, že už jim hrozí vysoká faktura nebo nějaký prostě nepříznivý roaming a tak dále. Caveat emptor to je podle mého názoru výborná zásada. Tlumočníci určitě jsou nesmírně rádi, že jsem o tom, že jsem se o tom zmínil Emptor. To je velice důležitá zásada. Že lidé by měli převzít určitou odpovědnost za svá rozhodnutí, za to, co si koupí či nekoupí. V tomto ohledu mám návrh, jak chránit naše spotřebitele před tímto šokem z vyučtování. A měli možnost, eh, řekněme, v rámci baraku eh, se odvolat eh, buď u národního operátora nebo u jiného operátora, pokud mají pocit, že ta faktura je šílená. Ano, asi je obtížné definovat, co je už neúnosná faktura, ovšem řekněme, když prostě jste takovou fakturu obdrželi, tak asi víte, o čem hovořím. Pouze to naznačuji jako možnost. Přijdu ještě s takovým radikálnějším návrhem za chviličku. A to je u hlasových služeb, hlasového roamingu. Mohl by to být způsob, jak, zdisip, jak je naučit disciplíně operátory. To znamená v podstatě lepší, než to, že bychom jim nabídli ty stropy. Já si myslím, že u hlasového roamingu to nefungovalo, tento náš přístup. Já nevím, zda bychom měli opravdu zasahovat do trhu a jak si jim stanovovat ceny. To si myslím, že opravdu jde proti soutěži. Samozřejmě je to odůvodnitelné, pokud tam došlo k zneužívání například ze strany některých operátorů v rámci poskytování roamingových služeb. Ovšem měli bychom se na to podívat z jiného úhlu. Možná dostal čas dát jim druhou šanci operátorům tím, že ty stropy u hlasových služeb hlasového roamingu odstraníme. Zavádíme unbundling ve stejném okamžiku a mohli bychom říct si, Několikrát jste nám řekli, že nejste schopni konkurovat si, protože prostě nechtějí ty stropní hodnoty. Tak řekněme, že bychom jim poskytli takové období a řekli, dobře, nebudete mít žádné stropy, ovšem pokud teda nedojde k hospodářské soutěži, tak prostě zavedeme zase pokud do určitého období k tomu nedojde. Říkám to pouze jako alternativu, protože se obávám, že prostě se nám to nepovedlo, to naše úsilí a že jak si čím dál tím více budeme kontrolovat ceny, zasahovat a to podle mého názoru jde proti cílům, které jsme si stanovili a které jsme dosáhli v rámci společného trhu. Děkuji. Thanks, kolega Rubik. Děkuji, kolega Rubik. Děkuji srdečně, také Angelice Nibler. Ehm, my jsme eh, si nedokázali představit, eh, že budeme potřebovat ještě nařízení roaming 3. Mysleli jsme si, že to vyřeší roamingem 1, ale realita nám ukazuje, že technický pokrok je velmi dynamický a že tedy je zřejmě nutné pružněji upravovat rámcové podmínky. Je to něco jako v šachu. Tam potřebujeme rámové podmín, rámcové podmínky a v hospodářství je to něco podobného. Pro nás jako politiky je důležité, abychom byli schopni dokázat občanům, že skutečně je možné vytvořit společný trh. To znamená paleta návídek, ze kterých si budou moci lidé vybírat. My to chceme eh, dotáhnout do konce roku 2000, nebo do roku 2014, nebo tam budeme znova voleni. Takže proto jsme chtěli, aby Evropská komise eh, ještě v roce 2014 eh, vypracovala zprávu hodnotící to, jak roaming 3 zafungoval pro občany. Roaming eh, to je téma, které, jak víme, je velice dobře známé evropským občanům. My bychom měli debatovat také o tom, jak eh, ještě dále zlepšit transparentnost. Musí být prostě eh, být možné, abychom kdykoliv si mohli zjistit spotřebované množství a jednotkovou cenu. Já konstatuji pozitivní vývoj u Telekomu, které, které tedy v posledních týdnech eh, začínají sdělovat eh, množství spotřebovaných dat, a pak eh, nebo třeba jakou část choupeného balíčku. Já si myslím, že to je velice pozitivní přístup Telekomu. Pokud se týče zúčtovacích jednotek, ty by měly zůstat u kilobajtu, to je přehledné a já si myslím, že dat eh, bychom měli mít možná eh, v malou obchodě gigabajty a u velkého obchodu terabajty, poněvadž u sítí čtvrté generace LTE tady ty objemy dat eh, budou daleko vyšší. Z tohoto důvodu je třeba Eh, vytvořit možnost pro to, a zde bych podpořil komisi, jak umožnit eh, telekomu na velkou obchodní úrovni eh, zajišťovat přechody mezi LTE a Wi-Fi. Já si myslím, že důležité by bylo to, aby telekomunikační společnost si mohla sama rozhodovat o tom, kdy je přístroj napojený přes sítě Eh, Wi-Fi nebo naopak na síť 3G LTE. Toto jsou věci, které je třeba rozhodnout a třeba také u sms eh, abychom měli jistotu, že jakmile SMS odešleme, tak také bude doručena a aby tedy když eh, to nějak není možné, tak aby bylo tedy sděleno, že SMS bude doručena později. V Evropě máme přes 80 eh, operátorů a důležité je, aby spotřebitel si v Evropě mohl rozhodnout, eh, kterého z těch 80 si vybere, aby prostě mm, Evropan si mohl rozhodovat mezi všemi eh, evropskými provozovateli a aby se mohl eh, u každého zapsat k odběru služeb, aby třeba eh, se zrušila situace, jaká je v Itálii, kdy člověk musí mít nejdříve své daňové číslo a teprve potom na základě toho může být eh, jednoduše a prostě přijat za zákazníka. A Ehm, dále, aby, eh, abychom měli také eh, eh, na účtech tu cenu rozdělenou pěkně do struktury a ne jenom nějakými jednotlivými, prostě celkovou částkou. Forande, <clears throat> det här förslaget är bra på många Děkuji. Já myslím, že tento návrh je v mnoha ohledech dobrý, protože docela jasně řeší absurdní situaci na trhu s roamingem a já myslím, že eh, paní Niebler nám, nás velice dobře uvedla do problematiky. Pokud se týče strukturální opatření, tak eh, o nich je možno říci tež. Je dobře, že eh, tady máme něčeho více, ale na druhé straně je třeba také popřát sluchu pochybnostem, které vyjádřili někteří kolegové. Čili jde tady o možnost vstoupit do skutečné konkurence, protože bez toho mnoho nedosáhneme. Pokud se týče cenových stropů, tak ty je třeba stanovit jasně co nejníže. A také je třeba zohlednit uživatele smartphonu. Je třeba sepsat pravidla pro mobilní surfování. A já myslím, že to je věc, která v budoucnu poroste, čili to je soustředění na budoucnost. Na to bychom se měli eh, soustředit a ne se ohlížet eh, na to, jak to bylo před pár lety a z toho vycházet. jestliže mm, tady máme eh, určité návrhy na cenové stropy, tak já si myslím, že ty stropy jsou pořád ještě hodně vysoké, poněvadž eh, i když bychom eh, si vzali jeden gigabyte dat tak eh, v roce 2012 by to stálo 900 euro, potom 700 eh, a eh, v letech 14 a 16 pořád ještě 500 euro, což mě vůbec nepřipadá jako přiměřená cena za data v sektoru, který se vyvíjí tak rychle. A k tomu, co řekl Robert Goebbels, když hovořil o širším přístupu se zohledněním spotřebitelské perspektivy, že tady nejde jenom o ceny, ale vůbec o to, jak se s vámi zachází, jako se zákazníkem, abyste vůbec byli schopni porozumět eh, vyučtování. Takže z tohoto hlediska mm, tyto služby příliš eh, dobré nejsou. A taky bych si velice ráda vyslechla, eh, jaká je logika za argumentem pro cenové stropy. Zdá se mi, mm, že je to trošku špatné, poněvadž je to skutečně eh, zahleděnost do minulosti. Není kolega Hekmark? Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že máme důvod k frustraci ze současného stavu na trhu. Například, když navštívím uh, svého přítele v Kodaní a potom telefonuji do Švédska, tak je to opravdu finančně náročné. A když surfuji po síti, tak je to také drahé. A když mě on navštíví Malbe a já volám do Luli, to je pár set kilometrů na sever, asi 800, tak to prakticky nestojí nic. A to je frustrující. To přece vidíme, že něco na tom trhu nějak nesouhlasí. A proč ne? To tady musíme zjistit protože toto je vlastně ten nejmodernější trh mezi všemi trhy. A tady neexistuje žádný vnitřní trh, tady máme 27 různých trhů. Já se pokouším pochopit důvod. Pak to tedy znamená, že existují určité sítě, které se musí nějak propojit, já nevím jak, ale nechápu to. To je něco jako u černobílé televize v minulosti to, že teď máme vlastně ten eh, celonárodní roaming, tak to je něco jako černobílá televize, tak zastaralé, tak překonané. A to je velký úkol nejenom pro poskytovatele služeb, ale i pro nás. Tohoto problému se musíme zbavit, neboť jinak budeme neustále diskutovat o cenách. Každý chce zaplatit méně, ale nic se nezmění. Neboť jestliže si teď uvědomíme, pan Lambert už o tom hovořil, hovořil o kartelech, takže regulace cen vede ke kartelům a legitimuje v podstatě pevnou cenu. Poplatky neklesly. Angeliko, stejně tak jako vy, vítám ten moderní přístup eh, v, ze strany komise, ale chci poukázat na to, že potřebujeme v této práci mnohem více. Angeliko, my pracujeme už velmi dlouho v oblasti telekomunikací, ale konkurence platí nejenom pro ceny, ale i pro technologie. Eh, tady se hovořilo o Wi-Fi, pane Rebeku. Jestliže o tom popřemýšlíte, například tady, v této budově. <clears throat> Tady můžeme realizovat telefonické rozhovory s mnoha přístroji, můžeme používat Skype. Pak se dá ten problém nějakým způsobem obejít. My musíme zajistit, aby v této legislativě nezůstaly staré problémy Místo, abychom se otevřeli pro nové obchodní modely a nová řešení, nové šance. Jsem rád, že tady dneska můžeme hlasovat o nové politice frekvencí. Pokud jde o toto spektrum, existují nové možnosti i možná pro panevropské licence. Pak by ten problém mezi Švédskem a Dánskem při telefonování byl vyřešen. Já si myslím, že potřebujeme nová technologická řešení, ale jak už jsem řekl, nemůžeme tomu vývoj zabránit a o tom jsem zatím ještě nic neslyšel. Musíme to vidět ze správného úhlu pohledu. Toto je ještě černobílá televize. A potřebujeme i tady barevnou televizi. Pan Marques, děkuji, pane předsedo. Ano, žijeme v minulosti. Hovořilo se tady o černobílé televizi. Ano, musíme se dívat do budoucna, v tom máte pravdu. Vlastně celý ten systém je už nějakým způsobem skamenělý a já to nechápu. Proč se tady hovoří o cenové regulaci? Chceme přece vytvořit skutečný vnitřní trh pro Evropu. Nechceme tady už mít žádné rozdíly mezi národními a mezinárodními cenami, aby bylo úplně jedno, zda jste přejeli hranice a telefonujete ze zahraničí v Evropě už by neměl být žádný rozdíl v tom, zda telefonuji z Bruselu, Štrasburku nebo z Berlína. Všude musí platit ty též tarify a proto si kladu otázku. Jak to vypadá s odstraněním retailového systému malých zákazníků? Ze dne na den by se to mělo změnit. Nepotřebujeme nějakou přechodnou lhůtu a jak vypadá pak to hodnocení. Třeba to nebude fungovat, třeba si budeme muset ten systém ponechat. A kdo nám zaručí, že ty poplatky potom klesnou? Musíme mít na zřeteli spotřebitele a proto si kladu otázku. Neboť my všichni jsme také spotřebitelé. I já jdu občas do toho telefonického obchodu a tam pro stromy nevidět les. Tam se nabízejí nejrůznější smlouvy, Tady můžete telefonovat do některých zemí levněji, do jiných ne. Spojené státy, ty patří do jiného okruhu nežli Asie. Je spotřebitel skutečně tak fixován na tu cenu a je vůbec transparentní to, o čem se má rozhodnout a může vůbec, je schopen se rozhodnout? Chtěla bych dát za pravdu kolegovi Lampérovi, neboť se tady samozřejmě pokoušíme postupovat proti vytváření kartelu. Jedná se o otevřený trh, jedná se o vnitřní trh. Takže rovina předchozích služeb a finálních uživatelů, ty jsou od sebe vzdáleny. Nemyslím, že bychom měli předepisovat ceny, ale marže je příliš veliká. Možná někde potřebujeme nějaký ochranný faktor, který tam musíme zapracovat i pro neplnoleté osoby, protože to jsou ty, které které mohou nejméně využít transparentnosti a tady jsou v podstatě zákazníky mnoha digitálních služeb a oni i jejich rodiče jsou často nepříjemně překvapeni. Paní kolegyně Tykau. Děkuji. Hovoříme tady opakovaně o nařízení o roamingu a proto je tedy velice důležité, abychom posílili konkurenci na trhu a Musíme si říci, že zatím nemáme žádný e, interní trh v Evropě, pokud jde o mobilní telefony. Ceny jsou bohužel velice rozdílné. Abychom mohli vytvořit skutečný vnitřní trh v Evropě, potřebujeme cenovou konvergenci pro mobilní telefony. Tedy v případě národních i roamingových systémů. To je důležité, jestliže se nám toho podaří dosáhnout prostřednictvím tohoto nařízení. Neměli bychom teď předem předepisovat a vlastně e, zakotvovat, kdyby mělo dojít ke změně těch cen. Musí to být e, jasná doložka přeskumu, která by měla být zapracována ještě předtím, než tam zapracujeme nějaké lhůty na srovnání cen. To je velice důležité a o to se musíme postarat. Musíme také vyvinout novou infrastrukturu, aby se mohli dostat noví operátoři na trh. Současné struktury musí být ale dále rozvíjeny a udržovány, což znamená také investice a ti, kteří tyto infrastruktury mají, musí také vydávat peníze, aby se udrželi na trhu a potřebují také příslušnou podporu zavedení těch výkonnostních kritérií, které tady bylo požadováno od pana Rubikho, eh, to je dobré, ale nemůžeme přece akceptovat, aby se SMSky doručovaly teprve po několika dnech, v té době, kdy už je nepotřebujeme, protože je to příliš pod, pozdě, potřebujeme jasná eh, výkonnostní kritéria. Kritérium je toto. Takže eh, okamžik, kdy příjemce zprávu dostane, to je to rozhodující kritérium. A teď eh, k těm úpravám musíme zamezit interferencím, které existují i nadále a proto spotřebitelé v rámci Unie tím trpí. Také v příhraničí především na hranicích se třetími zeměmi, kde ty sousední země tyto stropy, pokud jde o tarify, nemají. Tady je třeba také nalézt určité řešení. Děkuji, paní Nýbler. Určitě pokud jde o tyto služby, si přejeme větší konkurenci, chceme, aby mohli přijít noví operátoři, aby se splnily nová přání operátorů a spotřebitelů. Chceme, aby eh, spotřebitelé dostali potřebné informace, které potřebují a také operátoři musí mít potřebné podmínky, aby mohli vstoupit otevřeně na trh a současně také chceme, aby byly udržovány a dále vyvíjeny stávající sítě. Děkuji, možná ještě mohu dát slovo komisi, pokud s tím souhlasíte. Vysatarava, prosím, máte slovo. Brzy přijde paní komisařka, abychom to stihli. Uh, <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval za všechny připomínky, poznámky, Nesmírně mě těší, že je zde podpora k našemu novému přístupu strukturálního patření. Ano, nařízení o maximálních cenách nevyřešilo problém soutěže na trhu s roamingem a proto bychom měli začít uvažovat o alternativách. Strukturální řešení je podle našeho názoru právě takovou alternativou. Samozřejmě, že probíhá diskuze. Dneska jsme si vyslechli v této diskuzi dotazy ohledně správného technického, vhodného technického řešení, zda bychom to měli definovat, jakým způsobem v rámci tohoto nařízení. V našem návrhu máme ten duální přístup jako jeden pouze příklad. Je to technické řešení, které by mohlo umožnit i novým účastníkům dostat se na trh a zároveň stávajícím operátorům mít možnost zapojit se do trhu s roamingem v jiných zemích. Ovšem, tento duální přístup neznamená, že tím vylučujeme další možnosti. Pouze je to jedno řešení a je důležité, aby jakékoliv řešení, které přijmeme, aby to bylo řešení, které prostě umožní jednoduché, mm, jednoduché připojení se na trh a mělo by to být zároveň jednoduché pro koncové uživatele. To jsou velice důležitá kritéria. To znamená vstup na trh pro nové účastníky a zároveň umožnit stávajícím účastníkům trhu kvalitní soutěž. A zároveň spotřebitel by měl mít zachován jednoduchý přístup k roamingovým službám od alternativních poskytovatelů. Jistě jsou zde i jiná řešení, většina Ehm, z vás ví, že tam je i nejenom duální, ale i single IMSI řešení nebo jiné možná technická řešení, o kterých diskutujeme. Paní Baleán, myslím, se o tom zmínila, ptala se, zda je možné si zvolit poskytovatele roamingu v zemi, kterou navštívíte. Jistě jsou taková, takové možnosti, měli bychom tyto řešení nabídnou především u datového přenosu. Paní Liebler se ptá, co to znamená implementovat ten unbundling a že zda bychom teda museli měnit SIM karty a co to znamená v praxi. V rámci duálního řešení dual IMSI, ano, musíte si změnit SIM kartu. Spotřebit žadatel prostě musí mít takovou SIM kartu, která má tuto možnost duálního IMSI v sobě zakomponovanou, čili ano, museli byste změnit SIM kartu alespoň v té první etapě tohoto řešení pokud jde o alternativního poskytovatele roamingu. A pokud jde o technické řešení single IMSI, tam byste si SIM kartu nemuseli měnit je tam pouze jedno IMSI, které by využíval domácí poskytovatel a i alternativní poskytovatel služeb roamingových. Samozřejmě, že když zvažujeme různá řešení, co vlastně, které z nich umožňuje těm alternativním poskytovatelům efektivně soutěžit. Samozřejmě, že tam jsou rozdíly mezi těmito řešeními. Jistě budeme mít možnost to podrobně prodiskutovat ještě společně. A pokud jde o maximální ceny, zda jsou stanoveny vhodným způsobem, Je to v podstatě balíček opatření. Máme zde strukturální opatření, jejich cílem je zavést více konkurence a zároveň eh, musíme zachovat určité eh, výhody pro spotřebitele. Pokud budeme chtít stimulovat eh, nové účastníky trhu, aby se na trh eh, dostali, tak v podstatě musíme být opatrní, protože pokud teda ta maxima budou mm, příliš nízká, tak v podstatě to nebude stimulovat nové účastníky trhu. To je ten výchozí bod, ze kterého vycházíme. Samozřejmě, že je zde určitá snaha o snížení eh, v rámci cen u datových služeb, ať už jsou to domácí nebo roamingové, protože tam docházelo ke zvyšování objemu a samozřejmě, že lidé poté na fakturách, i kdybychom to snížili, ty, ty mezní hodnoty, tak by byly vysoké. Ovšem, Toto je nejdynamičtější roamingový trh. Ten datový trh je mnohem dynamičtější než SMSky nebo hlasový trh. A proto bychom neměli narušovat um, konkurenci ani v roamingu, ani na domácím trhu v této oblasti. stručně, zda teda jde o potenciálně o kartelový přístup nebo nějakou dohodu mezi operátory při stanovení cen. Pan Heckmark to řekl dobře, nařízení o maximách cen, to v podstatě jak si jakmile víte maximální cenu, tak je jednoduché se dohodnout s dalšími operátory. Je dobré, teda poté je jednoduché, řekněme, kolem toho maxima si nějak stanovit své ceny. Proto je důležité, abychom investovali do těchto strukturálních opatření, abychom upustili od těchto maximálních hodnot, protože tím pádem hráči na trhu se nebudou moci domlouvat právě díky této maximálně stanovené ceně. Žádosti o další mm, poskytování další transparentnosti či možnosti rozšířit tato opatření, která by pokrývala i roamingové služby mimo EU, jak o tom hovoří Berek. To je dobrá myšlenka. Měli bychom se tím zabývat. To si myslím, že můžeme podepsat všichni. Ovšem musíme se podívat, zda to zapadá do rozsahu celého nařízení, které pokrývá vnitřní trh. Čili všechno, co z tohoto nařízení vyplývá, se aplikuje pouze na vnitřní trh EU. Musíme to ověřit, zda by nám z právního hlediska bylo umožněno rozšířit tato, tato ustanovení i mimo Evropu. Tím bych ukončil mé vystoupení a ještě jednou poděkoval za opravdu velikou podporu z vaší strany. Děkuji a ještě jednou dám slovo Anglice Nibler. Tak já se svému času eh, budu vyjadřovat velmi slušně. Chci srdečně poděkovat kolegům za podněty a myšlenky, které jste sformulovali, ale také za první hodnocení návrhu komise. Já myslím, že se přece jenom v zásadě alespoň shodujeme na tom, že chceme více konkurence a že se díváme na tento návrh z hlediska zákazníka a spotřebitele. Já se těším na další spolupráci, nechci to teď rozvádět do detailů, pane předsedo, a myslím, že také v pokračující debatě Eh, s kolegy, s tínovými zpravodaji a s dalšími rádi budeme pracovat na detailech a to mini hearing, ten mini hearing, který by měl být 19. a 20. prosince, já myslím, doufám, že nám to podaří a eh, že nakonec se nám podaří zajistit jednoduchý přístup k alternativním provozovatelům pro spotřebitele a k tomu budu potřebovat ještě také eh, input od kolegu. Eh, děkuji, já jsem si mm, udělal mnoho poznámek a těším se tady na další debatu s kolegyněmi a kolegy. Také eh, děkuji, děkuji všem účastníkům. K termínům vám teď ještě nic přesně nemohu říci, snad jen to, že se pokusíme zorganizovat minislyšení v prosinci a důležité je, aby nám jednotlivé frakce zaslali své návrhy, které eh, experty bychom si tady měli vyslechnout. A paní Liebler nám také slíbila, že v průběhu prosince nám předloží návrh své zprávy. Já vám děkuji, tím jsme dokončili tento bod jednání a můžeme se pustit do bodu dalšího a to je naštěva paní komisařky Hedegardové, která právě v těchto vteřinách eh, zahajuje svou návštěvu u nás a poté budeme pokračovat v debatě. Machst Hello, welcome. Hello. Thanks. Just in time. Yeah, sorry, we are in the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 Milé kolegyně a kolegové, vítám u nás paní Degard, která je komisařkou pro politiku klimatu a jsme rádi, že můžeme opakovaně vzájemně diskutovat. V posledních dnech, týdnech a měsících došlo k několika událostem, které nám umožňují dohodnout se o tom, jak budeme společně reagovat. Náš výbor, výbor pro průmysl, je velice rád, že se může účastnit, proto vám srdečně děkuji za to, že jste přišla a za to, že nás seznámíte se svými názory. Takže vás srdečně srdečně vítám. Děkuji, děkuji pane předsedo, dámy a pánové poslanci. Eh, velice ráda se s vámi znovu setkávám k mě názoru. Já vím, že vás zajímají hlavně výhledy na budoucí klimatickou konferenci v Durbanu. Ale dovolte několik eh, poznámek úvodem ke strukturám dialogu o pracovním programu komise. Komise tento program bude schválovat na rok 2012 příští úterý a předseda Barroso hned poté ho představí na plénu. Boj proti klimatickým změnám zůstává nadále jednou z priorit Evropské komise v roce 2012 jak to zdůraznil eh, předseda Barroso eh, v posledním eh, projevu o stavu Unie. Říká, že udržitelná zaměstnanost nastane, pokud se budeme soustředit na inovace, včetně těch zelených a prostě zelené a růst, to patří k sobě. Um, Boj proti klimatickým změnám a ekonomický eh, růst, eh, to se navzájem eh, podporuje a předseda parlamentu Buzek k tomu řekl, že budoucí rozpočet Unie je naprosto klíčová záležitost pro plnění našich klimatických cílů. My tady hovoříme o energetické účinnosti a když to uděláme správně, tak to samozřejmě povede také k zaměstnanosti, k lepšímu růstu v Evropě a tak dále tomto duchu v letošním roce eh, se nám podařilo schválit cestovní mapu do roku 2050 k konkurenceschopné nízkouhlíkaté ekonomice, která byla zapracována do všech oblasti rozpočtu. My jsme o tom eh, dříve už debatovali o této cestovní mapě, takže já to nebudu rozvádět, ale chci říci to, že my vidíme naprosto jasně, jak vidíme, že se zlepšuje energetická bezpečnost a tak dále, inovace. A je to skutečně vzorem simulace eh, zaměstnanosti a tak dále. Protože cokoliv děláme v komisi, tak chceme vybrat ty nástroje, které eh, jsou ve prospěch všech tří cílů současně. Eh, já jsem sledovala s velkým zájmem přípravu stanoviska pana Pirelli, a doufáme, že to vysní jako jasné podpoření našeho přístupu. Eh, samozřejmě pan Pirilo si žádá více zdrojů, zejména na energetickou účinnost. A to vede k, přímo k mému dalšímu bodu. A sice eh, v sdělení komise k MFE se komise zdůra, tedy zdůraznila více ten takzvaný mainstreaming této problematiky v rozpočtu EU. To znamená, že eh, bude třeba eh, jakousi, jakési podpory pro naplnění našich klimatických ambicí. Takže eh, my tedy to nechceme dělat tak, že bychom měli prostě rozpočet a tady tato kapitolka je na klimatickou změnu. Ne, prostě jde o to, aby ty klimatické změny se promítly do všech kapitol tak, abychom skutečně mohli dosahovat cílů, jež jsme si stanovili. A jak jsem řekla, eh, vysíláme tedy velmi silný signál a jsem přesvědčená, že když hovoříme o energetické účinnosti, o lepších energetických sítích, jak lépe měřit eh, spotřebu, jak eh, šetřit energii v domácnostech a bydlení, tak to jsou skutečně oblasti, kde je možné zvýšit velice rychle zaměstnanost a jsou to vlastně Eh, oblasti, které nám mohou pomoci, poněvadž my opravdu potřebujeme eh, větší zaměstnanost a nyní ztrácíme ve prospěch Číny a podobně. Eh, dále my jsme informovali členské země a parlament o dalších věcích a sice tam máme směrnici o lepší kvalitě paliv a nám tedy jde o to, abychom se koherentně e, zabývali e, stanovením určitých hodnot, určitým prostě e, číselným vyjádřením jednotlivých typů paliv. A samozřejmě, že ještě to potrvá, než to dáme do parlamentu přeskumu. Myslím si, že je důležité se si uvědomí to, že metodologie, kterou používáme u fosilních paliv, bude paralelní s, těm, s tou, kterou využíváme u biopaliv. Máme tam určitou metodologii, která v podstatě využívá například různé potraviny, různé hodnoty, indikátory u potravin a podobně. Ale pokud jde o směrnici o kvalitě paliv, Komise finalizuje v současné době i analýzu dopadu v této oblasti a legislativní návrhy, které se dotýkají například emisí z nepřímého využívání půdy pro eh, biopaliva. Toto je velice komplikovaná záležitost, ovšem cílem je to, aby například jsme nerozšířili biopaliva až na takovou míru, že bychom najednou ohrozili bezpečnost potravy nebo jiná odvětví, proto je důležité se tím zabývat. Já samozřejmě vím, že toto, tento návrh je mm, netrpělivě očekávaný. My samozřejmě se snažíme, eh, ovšem, aby jsme to udělali v pořádku, tak to trochu trvá, je ve hře toho opravdu hodně. Poslední měsíc se nám povedlo dosáhnout dobrého pokroku a doufáme, že před koncem letošního roku už budeme mít nějaký návrh na straně komise, který předložíme. Další věc, kterou bych ráda zúraznila, pane předsedo, a jsem si jistá, že to je i v zájmu vašeho výboru, to je eh, oblast leteckého průmyslu a jeho začlení či začlení do evropského systému obchodování s emisemi. Řekla bych to otevřeně. Určitě minulý týden jste byli svědkem toho, že ICAO, letecká agentura, přijala rozhodnutí, které přijala. V tisku jste jistě rovněž slyšeli mnoho protestů, je s tím spojeno. Je důležité, nezapomínejme na to, jak vypadala celá historie od 90. 7. roku jsme se snažili o nějaké mezinárodní regulování této oblasti, snažíme se o to, měli jsme balíček v roce 2008, 27 členských států, komise, která zatím rovněž stála a v podstatě jsme se rozhodli mm, začlenit letecké odvětví do našeho systému obchodování s emisemi. To bylo v souladu s tím, na čem se ICAO v roce 2004 domluvila. To rozhodnutí z roku 2004 znamenalo, to, že mezinárodní organizace ICAO pro civilní odvět letectví řekla, že to vlastně, pokud chceme regulovat klima v, tomto oblasti, v této oblasti, tak by to mělo být systémem obchodování s emisemi a že by se to mělo teda postupně dostávat na jednotlivou úroveň podle regionu a tak dále. My v té době jsme ne, samozřejmě nechtěli, aby to poškodilo naše letecké společnosti ve srovnání s konkurencí. To znamená, že to vlastně takový incomingový, to znamená ta letadla, která přilétají i odlétají, že by měla mít stejné zacházení. Toto je legislativa, tomu se ještě můžeme, k tomu se můžeme vrátit. Prostě my jsme to promysleli, když jsme tu legislativu přijímali. Ty následky těch jsme si byli vědomí tisku to sice nevidíte, ovšem my se snažíme o navázání dialogu s mnoha mm, těmi hlavními odpůrci zeměmi. My totiž máme takové ustanovení v naší legislativě, pokud e, třetí země má ekvivalentní opatření, tak je můžeme výjmout z naší legislativy, pokud nějaká země, to znamená, je otevřený přístup, budou chtít mít svůj systém, proč ne, tak my s Ruskem, Čínou, Amerikou o tom hovoříme a samozřejmě, že chceme, aby to platilo. Poslední věc. Předběžné stanovisko ze 6. října jste asi viděli Evropského soudu a toto je předběžné stanovisko soudní, pokud americké aerolinky v podstatě to znamená, toto stanovisko je jasné odpověděli ne na všechny žádosti americký, amerických eh, leteckých společností. Řekli ne, ne evropská legislativa není proti šikákské eh, úmluvě, nejsme, nejsme v rozporu s rozhodnutím ICAO, nejsme v rozporu ani s, s závěry UNFCCC, není to dáň a nejde o extrateritoriální záležitost. Čili to předběžné stanovisko v podstatě podpořilo naše kroky na evropské straně. Jistě vám kladou lidé otázky v tomto ohledu, my se ovšem snažíme na to reagovat. Poslední věc. Občas prostě v ten obrázek v tisku je nesprávný. Já jsem tam viděla takové šílené odhady, hovorilo se o navýšení eh, letenky asi o 50 či více amerických dolarů mezi Evropou a Amerikou. To je neopodstatněné hovoříme zde o maximálním navýšení 10 eur, ale 85, 82 eh, v podstatě této částky dostanou aerolinky zdarma v tom následném roce. Z Londýna do New Yorku to bude 1,5 eura, navýšení Frankfurt Peking asi tak 2 eura snad se mnou souhlasíte v tom, že by bylo obtížné najít někoho, kdo, řekněme, by chtěl mít přistání v Abu Dhabi nebo v Dubaji, jenom aby si ušetřili dvě eura, pokud teda z, ben, z Bangkoku do Evropy si zaplatí letenku, tak jistě nebudou chtít, eh, protože by ušetřili dvě eura, zůstat někde v Dubaji. Čili prosím, abychom si ta čísla řekli jasně a otevřeně. Jestli dovolíte ještě, pane předsedo, náš program pro následující rok, to znamená, je to klimatický energetický balíček, to je naše priorita, jeho implementace, především pokud je o třetí, třetí etapu, která nás čeká v rámci systému ETS v roce 2013 a připravujeme kvalitní iniciativy v oblasti klimatické akce na EU úrovni. Dále je to um, nařízení CO2 pro automobily osobní a, eh, a eh, dodávky, eh, to znamená pro dopravní sektor a ostatní sektory a u, u námořní dopravy, když samozřejmě my jsme chtěli nějaký společný, společný postup, to bychom uvítali, ovšem pokud nedojde před ukončením letošního roku v nějaké mezinárodní dohodě, společnému postupu, tak prostě musíme přistoupit k evropskému přístupu k tomuto sektoru. Nebudu hovořit o podrobnostech, budu se tomu eh, poté za chvíličku ještě věnoval všem pan komisář pro transport, pan Kalas i já. My jsme měli takové fórum v, v loňském roce s různými zúčastněnými stranami, zástupci celého sektoru. Hovořili jsme s nimi o tom, jak plnit ehm, tento požadavek ze strany Rady a parlamentu a já myslím, že zúčastněné strany už se tím zabývají, čili vzali to pod nás. Dále to bude z legislativa příštím roce, už jsme o tom hovořili, eh, to znamená eh, redukování emisí nákladově efektivním způsobem. A v roce 2012 rovněž budeme pokračovat eh, v aktivní účasti na mezinárodní půdě jednání v oblasti klimatických změn. Ovšem to záleží i na výstupech z Durbanu této konference. Tím bych ukončila můj příspěvek snad ehm, stručně u Durbanu. Tři klíčové věci, které se musíme věnovat v Durbanu. Jak implementovat vše to, na čem už se svědom mluvil v Cancunu, Může to znít nudně pro politika, ovšem je to obrovský seznam věcí, které musíme realizovat. Rozhodnutí samotná nestačí, prostě spousta výborů finančních, um, využívání půdy, zemědělská oblast, lesnictví a tak dále. To všechno ve všech těchto oblastech prostě v Durbánu musíme dosáhnout jasného pokroku. Dále jsou zde věci, které jsme se v Cancunu nevěnovali, letecký průmysl, um, námořní doprava, um, mechanismy čistého rozvoje, mechanismy založené na tržním přístupu, jak, um, jak mít více pozitivního dopadu pro eh, nejméně rozvinuté, nejchudší země, zapojení těchto zemí do, do všech aktivit, čili opravdu mnoho pracovních skupin, které se budou věnovat různým oblastem v Durbanu. A dále je toto druhé závazkové období pro Kyotský protokol. Jistě v tisku se dočteme o mm, více podrobnostech, jakmile konference začne, asi mm, se tam spíše bude hovořit o tom, že bychom měli teda přijít k tomu druhému ehm, závazkovému závazkové období, protože příštím roce vyprší první závazkové období, ne ta úmluva, ale to první závazkové období vyprší příštím roce. My jsme řekli následující věc, ano. Evropa by byla ochotná se zavázat k dalšímu závazkovému období, dokonce i když víme, že Rusko, Japonsko a Kanada to neudělají, byli kdysi součástí tohoto závazku, ovšem nyní už ustoupili. Ovšem my jsme řekli velice jasně, uděláme to pouze na základě určitých podmínka, pod, podmínek, environmentální integrita a tak dále, nebudu hovořit o podrobnostech. Ovšem i za té podmínky, že ostatní velké ekonomiky nám jasně řeknou, kdy se k nám přidají k tomuto našemu úsilí. Ano, vidíme, že my jsme prostě chtěli ten právně závazný přístup, my i naše průmyslová odvětví, ovšem v Durbanu se nám to nepovede, protože vidíme, co se děje ve Spojených státech i v jiných částech světa. Ovšem, co by to vlastně znamenalo, kdybychom mi podali tuto ruku pomocnou, zavazali se k dalšímu závazkovému období a neměli jasnou představu o tom, že ostatní se k nám přidají? proto bychom měli mít alespoň nějaký mandát nebo nějakou cestovní mapu v Durbenu s jasným harmonogramem, aby všechny velké ekonomiky USA, Čína, Brazílie nám jasně řekly, kdy teda eh, se zavážou se k nám přidat. A poslední věc, pane předsedo, ano, máme zde takové, takový dvojí přístup. Rozvojové země, které Kyoto, podle Kyoto nemusí nic splnit, mohou dělat dobrovolně, závazky ovšem nejsou povinni, ovšem my na druhé straně jsme povinni. Ve světě 21. století můj dotaz zní, jak dlouho to ještě můžeme udržet takto oddělené. Je Čína skutečně rozvojovou zemí, podobně jako Mali nebo Malavy? Je prostě jasné, že Ano, je to prostě svět, ve kterém se zavazujeme k jiným věcem. Tradičně rozvinuté průmyslové země se zavážou k více a rychleji než rozvojové země. Ovšem, myslím si, že ty naše závazky by měly mít stejnou právní hodnotu. A to je jedna z věcí, které budeme v Durbanu věnovat pozornost. Dovedete si jistě představit, že ta diskuse nebude jednoduchá. Ovšem, určitě se mnou budete souhlasit v tom, že v 21. století jsme prostě všichni vzájemně podmíněni, propojeni a mm, prostě pokud ta právní závaznost bude ležet pouze na našich bedrech, tak si myslím, že to prostě nemůžeme dosáhnout těch cílů. Viděli jsme z, z, ze včerejška výhledy a hovoří tam o tom, že žádná z, o, z OBZ e zemí ne, ne, nemá těch 70%, pokud jde o růst a spotřebu. To znamená, že i nově nastupující ekonomiky se musí zapojit do těchto eh, rozhodnutí, protože jinak se pod ty dva stupně nedostaneme. Čili toto je Durban. Evropa chce zachovat to, co nám trvalo tolik let, eh, vybudovat, ovšem pokud to chceme udělat, tak tam musí být jasné linie a jasný harmonogram toho, že se ostatní k nám přidají. Dále jsou to finance. To je jasné, to je velice důležité. Evropa eh, plní to, co jsme slíbili v Kodani. Ovšem přece jediným výsledkem Durbanu nemůže být nějaké dlouhodobé financování, aniž bychom vyřešili ostatní oblasti. Musí to být vyvážený balíček, Prostě nebudeme zde vydávat finanční prostředky, pokud nevidíme, že dochází ke konkrétnímu úsilí a krokům, které v reále vidíme a které se za to plní. Musí to být vyvážený palíček. Tři týdny nám ještě schází do Durbanu, jistě to nebude jednoduché, ovšem na základě mých stávajících i minulých zkušeností mnoho zemí se už přidává na stranu Evropské unie a chápou jasně, že pokud eh, k tomu druhému závazkovému období nepřipojíme nějaké podmínky, tak v podstatě Durban nemůže být úspěchem pro životní prostředí, protože v podstatě ne, ne, nestačí, když budeme redukovat CO2 pouze my, ale i ostatní partneři. A o tom Durban bude. Děkuji, pane předseda. Já bych chtěl velice srdečně poděkovat paní komisařce za tyto zásadní informace o tom, co momentálně probíhá a co nás v Brzku čeká. A pokud dovolíte, tak začneme hned s těmi, kteří se přihlásili do diskuze. Jordan jestli je první. Děkuji. Eh, eh, paní Hregard vy vždycky se stavíte velice otevřeně k debatám s námi, to je o vás známo. A já bych k tomuto tématu měl tři eh, poznámky. Eh, vy jste hovořila o cestovní mapě eh, do roku 2050, která má být příštím roce schválena. Já myslím, že, nebo doufám, že atmosféra v radě je daleko eh, pozitivnější, než byla třeba dříve. Doufám, že tam tak bude i v parlamentu. Je to důležité eh, také pro ekonomiku, je to v podstatě, jak říkám, cestovní mapa našich ambicí a samozřejmě to také souvisí se stabilitou. Já mám tuto otázku. Podle vašeho vlastního stanoviska, není to formální pozice, ale vaše vlastní stanovisko, Jestliže se podaří schválit tuto cestovní mapu do roku 2050, tak co se bude muset změnit do roku 2020? To je moje první otázka. Otázka číslo dvě. Vy jste hovořila o rozpočtu a očekávání, že alespoň 20 tohoto rozpočtu by mělo být věnováno eh, klimatické problematice. A já si myslím, že pokud to myslíme opravdu vážně, tak by to mělo být daleko více. Poněvadž jde o růstu, růst eh, zemědělství, eh, strukturální fondy, kohezní fondy a tak dále. Já bych tomu chtěl říct i toto. Evropský rozpočet podporuje hlavně velké projekty, nicméně pokud je řeč o klimatických změnách, tak tam zrovna tak důležité jsou také malé projekty. Takže já bych eh, na vás chtěla apelovat. Eh, to, co je vyhrazeno na klimatické změny, by měly obsahovat eh, všechny ty nezbytné projekty, tedy i včetně těch malých. Bod číslo 3 je Durban. Já váš eh, přístup vítám. Já si myslím, že skutečně tady musíme být realističtí a jestliže Evropská unie bude postupovat tak, jak jste naznačila, tak to bude velice dobře. Mám ještě otázku ke Kyoto 2. Vy jste řekla, že EU eh, říká ano, ale za určitých podmínek. A tyto Touto podmínkou je to, aby se také další velké světové ekonomiky k nám připojily v našem úsilí. Já bych se chtěla zeptat, kdy a jak má dojít tedy eh, k těmto závazkům, které na sebe mají jiní přijmout. Eh, my bychom měli tedy do roku 2015 nejpozději Eh, redukovat eh, emise, jak bylo dohodnuto. To je tedy nejlepší scénář. A v souvislosti s Durbanem je nesmírně důležité, abychom si uvědomili, jaký je tam zatím technologický mechanismus. A měli bychom dělat všechno, co můžeme pro to, abychom bezprostředně implementovali princip Eh, využívání pouze té nejlepší dostupné technologie po celém světě. My samozřejmě ty technologie už máme, takže tady není třeba vyčkávat na věci budoucí, ale dohody o transferu technologie a využívání nejlepší dostupné technologie, to je to, co potřebujeme. To je priorita, podle mého názoru. Děkuji vám. Děkuji, paní Merkis. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, paní komisařko, za podrobný, eh, podrobnou, podrobný výstup a podrobnou eh, prezentaci. Dnes eh, všichni hovoří o inovacích, ale podle mého názoru dosáhnout inovací je velice obtížné, protože je to Eh, prostě hladké jako mídlo a to znamená, že eh, takové mídlo musíte pořádně držet v ruce a stejně vám vypadává. Čili když se dívám na ty mnohé plány komise, tak je zde určitá tendence směrem k výzkumu, ale zdá se mi, že ta tendence směrem k inovacím je eh, slabá. Myslím, že se to používá jako slogan. A protože inovace musí jít nějakým směrem. Jakým? To je obecná poznámka. My dále hovoříme o zeleném růstu a já si myslím, že právě ten zelený aspekt je pod tlakem současné krize. Čili otázka je, jak podpořit právě ten zelený aspekt růstu, poněvadž eh, my jsme svědky eh, řady investic, které jdou právě opačným směrem. A dále jste říkala, jelikož eh, růst musí také souviset eh, se zaměstnaností a my nechceme ztrácet pracovní místa eh, třeba ve prospěch Číny. Eh, my třeba jsme loni schválili růstovou směrnici a my třeba, ovšem tady vidíme, že my tady máme solární panely, které jsou z jedovatých komponent, dovážíme z Číny a čili my bychom se tady měli nějakým způsobem bránit. A to znamená, Eh, potřebovali bychom eh, mít lepší a udržitelnější produkty a tomu je třeba věnovat pozornost. A já si myslím, že u všech směrnic bychom měli mít jakýsi kontrolní mechanismus, abychom byli schopni posoudit, jestli skutečně nám eh, tato klimatická iniciativa zvyšuje zaměstnanost v EU nebo ne. Klima v posledních letech nabyla nových dimenzí, jako je efektivní užívání zdrojů, nedostatek surovin a tak dále, čili na toto se skutečně soustředujeme hodně, na plenění přírodních zdrojů například, ano, ale vy také zjevně hodně pozornosti věnujete eh, otázce emisí CO2, ale třeba eh, kde je tady ta synergie s energetickou účinností eh, Rio Plus 2 a tak dále, čili nám nejde jenom o ty eh, zdroje, které jsou, nebo respektive produkty, které jsou energeticky účinné, ale také jde o energetické, energeticky účinné využívání zdrojů. Aby to trošku rozvedla, tady ta otázka efektivnosti zdrojů je velice důležitá a skutečně může být zdrojem velké zaměstnanosti. My Eh, například eh, tedy nepodařilo se nám tu směrnici o eh, energetické účinnosti rozšířit tak, aby postihovala soukromé bydlení, sociální bydlení. Pouze se to týká veřejného bydlení, veřejný budov. Čili proč se nepokoušíme tady udělat něco lepšího? Nebo letecký průmysl spíš letecká doprava. <clears throat> Ano, já souhlasím s tím, že skutečně eh, tady eh, mohou být velké ambice a že bychom mohli být eh, ve vedoucí pozici. Já si pořád ještě vzpomínám na Kodaň a mm, na mě to hodně zapůsobilo, co se tam událo. My jsme měli velké ambice, ale bohužel to provedení se nám nepovedlo. A bohužel tady, pokud se týče tedy ETS v letecké dopravě, já se opravdu bojím, že, to, že, že se nám to vrátí. Co když tedy jsme už mm, to prošvihli? Prostě my máme tyto spoustu firm, které trpí, trpí krizí, a ty, by, ty by to mohlo zničit. My tady máme také USA, taky tady máme Čínu, to bychom v podstatě mohli dosáhnout Pirhova vítězství a nakonec vítězí Číňané. Pokud chceme opravdu eh, řešit otázku eh, letového provozu, proč tedy eh, nezměnit také pravidla pro DPH, Eh, prostě všechny ty výjimky, které se vztahují na leteckou dopravu. A pokud se Durbanu týče, já souhlasím s tím, že implementace je velice důležitá věc a že je velice důležité jednak mít tedy plány, ale zároveň je také implementovat a provádět tak, eh, aby to bylo smysluplné. Dále, eh, myslíte si, že v Mm, tedy my jsme měli eh, v Drbanu, v Drbanu máme určité eh, ambice. My jsme měli eh, v Kodani a předtím také vždycky se to plnilo částečně. Nebylo by lepší tedy zredukovat ty ambice, ale zase je více prosazovat. Děkuji vám. Kolegyně Hall. Thank you, Commissioner, for... Děkuji, paní komisářko, za velice komplexní, informativní prezentaci. Jako vždy je to pro nás velice nápomocné v naší práci. Několik oblastí, kde bych potřebovala větší rozsálejší informace, například u té směrnice o kvalitě paliv. Děkuji za vaši podporu v tomto ohledu. Vy jste se sešla členy poslanci našeho parlamentu několikrát u této příležitosti. Vy jste zdůraznila, a to mě zaujalo, že budou konkrétní defaultní hodnoty u všech paliv. A že jste tam viděla určitou paralelu mezi tím, co jsme požadovali u fosilních poliv, paliv a to, co požadujeme u biopaliv. Proto se chci zeptat na nějaké podrobnosti, především pokud jde o, um, o využívání půdy. Zatím teda ještě nevíme, jak to bude probíhat. Ovšem, jak to komise bude chtít předložit, to znamená ty změny, které se dotýkají nepří, nebo nepřímé změny do využívání půdy, které jsou spojeny právě s biopalivy. Proto jsem se chtěla zeptat, zda tam budou nějaké konkrétní hodnoty u konkrétních, um, u konkrétních rostlin, které se používají jako mm, které, um, zdroje biopaliv, nebo zda to bude postupně zaváděno. Další věc, Zda v současné době racionalizujete nějakým způsobem nebo se zabýváte propojením této směrnice o, o kvalitě paliv a o tomto nepřímém, eh, nepřímé změně eh, využití půdy, zda teda oficiálně či neoficiálně se na tom pracuje. A druhá věc, Durban. Zmínila jste se o mechanismu čistého rozvoje, o problémech, které jsou s tím spojeny, o tom, že nepřinesl vlastně žádné kvantitativní projekty pro rozvojové země, v každém případě ne pro země v subsaharské Africe. Proto se chci zeptat, zda s panem komisařem Pilbaxem spolupracujete v tomto ohledu, zda mm, ten jeho přístup, eh, ten jeho, ta jeho eh, aktivní přístup v oblasti přístupu k energiím, zda například i ten mechanismus čistého rozvoje bychom mohli i do této iniciativy zapojit. Děkujeme. Další paní kolegyně. Děkuji za slovo, pane předsedo, a ráda bych poděkovala paní komisařce za, jak je zvykem, jasné popsání programu i očekávání z konference v Durbanu. Mám otázku právě na tuto konferenci a na druhé závazkové období. Myslím si, že to bude důležité a obtížné rozhodnutí pro Evropu. Hovořila jste o podmínkách. Ráda bych se zeptala. Já bych tam ještě dodala dvě podmínky. Asi už to zvažujete. Jedna z takových podmínek, eh, podle mého názoru, by bylo například nějakým způsobem ošetřit problém eh, s takzvaným carbon leakage, to znamená odvětví, která jsou velice um, náročná na spotřebu energií. Měli bychom to možná propojit s nějakými závažnými cíly pro konkrétní sektory, které by zároveň mohly být propojeny s tím naším stávajícím přístupem, který uplatňujeme v rámci Kyotského protokolu, čili určitou matici povinností. Dále aby tam byly země s určitými cíly, konkrétními pro da, daný trh, ale i globální cíle pro daný sektor bychom tam měli. To je v podstatě podobný přístup, který uplatňujeme v leteckém odvětví nebo i v lesnictví. To znamená, že v některých odvětvích, která by, na které by to mohlo mít dopad, bychom museli vzít v potaz eh, konkurenceschopnost, konkurenceschopnost daného sektoru, eh, porovnat to s druhým závazkovým obdobím, zda teda o tom zvažujete, zda to bude součástí jednání. Druhá věc. Popsala jste mm, snahu mm, změnit CDM, to je důležité, protože CDM nesplnil ten hlavní cíl snižování cen a ani nepodpořil ty nejohroženější země. Ale pokud jsem to správně pochopila, tak se to zahrne do jednání v rámci té úmluvy. Proto se chci zeptat, zda ta podmínka v rámci těch, toho druhého zálezkového období bude i nějaké přepracování CDM mechanismu, protože podle mě to druhé období mělo být jiný mechanismus CDM. Ten by tam měl být, ale měl by být v jiné, pod, v jiné formě. Proto se ptám, zda by to mohlo být stanoveno jako podmínka. A zda s tím souhlasíte a jaký je váš názor na tyto dvě podmínky? Srdečně Děkuji. Rád bych připojil také otázku. V poslední době v parlamentě, ale i na jiných místech se snažíme eh, o to, že tedy v podstatě pokud jde o emise CO2, se staráme co nejméně ze všech států. To jsem nepochopil, proč to jsou ty nejméně nevinuté, rozvinuté země. Oni mají vlastně úplně jiné zajímavé CO2 potenciály, například Burundi a Mali. Tam se tedy dohodnout, já to přeženu, když si, jak to vypadá, když se jedná o Rusko, Čínu a Brazílii. Možná, že jsem vám moc dobře nerozuměl. Eh, děkuji srdečně. Takže na tomto místě přeruším diskuzi a dám paní komisařce příležitost odpovědět. Děkuji za slovo, pane předsedo. První věc. Paní Sizli, ta cestovní mapa, jaké budou rozdíly, zda teda přijmeme, nebo pokud bychom přijali takovou cestovní mapu. Podle cestovní mapy by to znamenalo tak, že bychom zdůraznili energetickou účinnost. Když jsi se ptala na to, jaký je v tom rozdíl ve srovnání se strategií 2020, znamenalo by to, že bychom posílili to úsilí Evropy o energetické účinnosti a proto MMF, strukturální fondy, infrastrukturální balíčky, to všechno se snažíme propojit s tím, co členské státy budou dělat pro podporu našich cílů v oblasti energetické účinnosti, které máme pro rok 2020. Bohužel to vypadá, že je nesplníme i přesto, že je to jedna z nákladově nejefektivnějších věcí, kterou bychom v Evropě mohli udělat. Čili toto podle mě je první oblast kde už to vidíme, ten rozdíl. A zároveň vidíme i dopad této nízkouhlíkové cestovní mapy. Například zde máme doporučení pro jednotlivé sektory průmyslu, aby si připravili vlastní cestovní mapy. My nemůžeme podrobně říct každému sektoru, jaký je potenciál v jejich oblasti. Příští týden další velké odvětví přijde se svou vlastní cestovní mapou, čili už se to tam děje, to je dobře například politiky v oblasti dopravy. Nejenom my na komisi v rámci rozpočtu, ale i členské státy, města, obce ve svém plánování už berou potaz to, pokud do roku 2050 snížíme o tolik, o tolik, jaké jsou cíle pro 2030, 2040, jakým způsobem bychom to mohli odzrkadlit v jednotlivých sektorových politikách dále to ozeleňování a tak dále. To všechno je součástí naší ambice zlepšit situaci v každém sektoru. To je ten přímý dopad. Ano, máte pravdu, že občas je zde tendence podporovat velké projekty. Mohu vám říct si to, že u rozpočtu se snažíme a snad příští týden to budeme schopni předložit. Je zde veliké navýšení těch programů v rámci Life Plus, které se dotýkají této problematiky. A právě proto tam chceme mít ty drobné projekty, ty dobré myšlenky, které prostě nemohou pokročit, abychom měli možnost podpory těchto projektů. Paní Merkis? Ano, co to znamená ty neustále inovace a tak dále? NER 300, to znamená, to je dobrý příklad, to je těch 300 povolenek, které by měly vytvořit eh, při eh, podporu CCS technologií a obnovitelných technologií v celé Evropě. Hodnotí to Evropská investiční banka v současné době do 9. února a poté udělíme nějaké konkrétní priority různým projektům, které přichází z členských států a v roce 2012 už budeme moci říct si, dobře, bude to tento, tento nebo jiný projekt. To znamená, ano, aby inovace nebyla pouze nějakým bas slovem, ale aby skutečně došlo k renovaci v jednotlivých sektorech. Paní Sizal, ještě jedna otázka, jaké jsou podmínky, paní Kavalio se tomu věnovala, co chceme, čeho chceme dosáhnout, Durben a tak dále. My prostě chceme, aby ostatní velké ekonomiky se k této cestovní mapě upsaly. Může to být, řekněme, rok 2015, ovšem potřebujeme jasný termín. Musíme se domluvit na podrobné dohodě od kdy, řekněme v rok 2020, kdy i oni budou ochotni na sebe přijmout podobný typ právně závazných eh, záležitostí, ne stejný závazku, ale to, co nám, k čemu se upíšou, tak to musí mít stejnou právní hodnotu. O to se snažíme. Dále jsou zde na LULUCF, EU, to jsou jiné podmínky, které jsme s tím propojili. Ovšem je to propojeno s environmentální integritou stávajícího systému. I zde potřebujeme dosáhnout pokroku. Nejde pouze o nějaký náš záměr, že někde, někdy v budoucnosti snad se k nám někdo přidá. Ne, my potřebujeme vědět, kdy budeme moci skutečně pokročit v těchto jednání a kdy se k nám přidají. Chci to říci jasně. Není to ideální přání EU. My jsme připraveni už léta se zavázat k dalším krokům. Nyní ovšem, ale se díváme na to, co je dosažitelné a možné i v Číně, v Americe, v jiných velkých ekonomikách a podívat se na to, zda by se nám povedlo takovou cestovní mapu připravit. Jistě, všichni vidíme, že ten proces je obtížný, je to eh, pomalý proces, nemáme už před sebou mm, tolik let, kolik bychom si přáli, abychom byli ambicioznější, ovšem je to jediný proces, který máme k dispozici a proto se musíme snažit. Jasně, že by nejjednodušší bylo říct, že to je prostě um, nejjednodušší se tomu nevěnovat, protože ostatní se k nám nepřidají. Všem tím bychom přišli o všechno, na čem jsme se domluvili za, za posledních prostě mm, x desítek let. Proto bychom, ano, chtěli bychom postupovat smysluplným způsobem. Nemůžeme říct si pouze EU, Norsko, Švýcarsko, um, to se k tomu zaváželo ostatní. Ne, to, to, to ne, to si myslím, že by nebylo správné. A vy se ptáte, paní kolegyně, to znamená Rio plus 20, a, a, ehm, klimatická agenda, a jaká je tam synergie, um, zdroje, efektivita zdrojů. Ano, já si myslím, že zde v podstatě komunikujeme mm, mezi mm, jednotlivými portfoli i na komisi. Například směrnice o zdaňování, kdy se podíváme na doporučení ročního růstu, jakým způsobem to, to zdaňování spíše dostat do oblasti zdrojů, energetiky a ne pracovní síly. Čili ano, ta efektivita zdrojů, klima a tak dále. Spíše se snažíme na všechno nahlíze, nahlížet takovým holistickým pohledem. Rio plus 20, hovořili jste o přístupu k, k energiím, naše úsilí v Africe. Myslím si, že by to měla být evropská priorita, získat přístup k udržitelným energiím. To je právě ten výsled, jedna z, z nejdůležitějších věcí z Rio plus 20 z této konference. Jistě často se končí takovým <laughs> nějakým obrovským seznamem vánočních dárků a nakonec nesplníte nic. Ovšem přístup, udržitelný přístup k energiím, to by mělo být klíčové, to je jedno z doporučení panelu OSN, Banky moon o to požádal, to znamená v rámci těchto společných doporučení právě o tento přístup k energiím, jak víte, a doufám, že to zde zůstane. Někdo z vás se zmínil o leteckém odvětví, paní Makis, eh, že se bojí toho, aby nedošlo k nějakému ústupu, či naopak nějakému tlaku z druhé strany. To, jak je vytvořena legislativa EU, to by mělo umožnit eh, to, aby nedošlo k znevýhodňování našich podniků. Ti, kteří protestují proti naší legislativě, v podstatě tvrdí, tak udělejte to pouze pro Evropu, vy si dělejte, co chcete v Evropě, ovšem nesahajte nám na naše letecké společnosti. Samozřejmě, že by to znamenalo poté veliké znevýhodnění našich leteckých společností. Pokud by to platilo pouze v našem leteckém prostoru, tak by to bylo podivné řešení. jak by to vypadalo, jak by teda v podstatě se snažili všichni vyhnout našemu leteckému prostoru, aby na ně neplatili tyto podmínky, to prostě nemůže fungovat. Byl by to systém, který by se nemohl stát globálním systémem, protože v podstatě většina leteckého prostoru je nad sedmi mořskými oblastmi, které neplatí, nepatří žádné zemi. pokud čínské nebo americké rolinky letí do Evropy, tak prostě musí respektovat stejný princip, to znamená, že platí znečišťovatel přesně jako když naši dopravci letí do Asie nebo do Ameriky, musí tam prostě být paralelní přístup a to se snažíme. se bojíte, aby to na vás nemělo nějaký špatný dopad, ovšem Dovedete si představit, že bychom měli nějakou legislativu v Evropě před třemi lety, se kterou jsme přišli, teď už řekněme se blíží termín a Číňané před chvíli, jak víme, na hlavní stránce Financial Times řekli, že pokud nezměníme legislativu, takže přijdou s nějakými odvětnými opatřeními a v podstatě to bude mít dopad na to nebo jinou, ten nebo jiný podnik. A já si myslím, že Spojené státy by s tím souhlasily, s tímto naším přístupem. Pokud my bychom se vzdali um, jenom proto, že nám takto vyhrožují, tak by Evropa opravdu skončila velice obtížné svízelné situaci. Myslím si, že Evropský parlament už by ani nemusel fungovat, protože jakmile by někdo oh, vyhrožoval, že nechce naši legislativu, takže bychom ji museli změnit. To by nebylo rozumné. U leteckého odbytví věřím, že američani Američani dokonce přišli s takovým soudním, právě s tím soudním případem, a když to na základě toho výsledku bychom se mohla domnívat o tom, že budou respektovat naše legislativu uvidíme, nevím, jak to dopadne. A dále to propojení dvou směrnic, to znamená kvalita paliv a využívání půdy pro jiné účely. My jsme tam ještě ten návrh nepřipravili, funguje, pracujeme na tom, není to žádné tajemství. Ano, to, ten faktor nepřímého využívání půdy, ten by tam měl být zahrnutý, asi to není úplně ideální. Ovšem, prostě aspoň si uvědomujeme, že tam k této změně v půdě dochází. Například v Africe vidíme obrovské oblasti, kde by se to mohlo využívat pro místní produkci potravin, na, na, využívá se to pro energetické plodiny, pro, které poté využíváme pro naše paliva. musíte zrovna sledovat nárůst cen potravin, aby se si uvědomili, že pokud to nevyřešíme, tak to bude problém. O to se snažíme. CD mechanismus, ano. Tam jsou problémy, to je jasné. Od 1. 1. 2013 dojde ke změně tohoto systému, od 1. ledna 2013. A to už je v naší legislativě. Tento, no, tento projekt, které budou využívat nový mechanismus čistého rozvoje pouze v těch z nejvý, nejvýhodnějších a nejohroženějších zemích. To znamená, že se snažíme o využívání tohoto mechanismu širším způsobem. Pan Pibax rovněž s náma na tom spolupracuje. Paní Kabaleo, není to podmínkou pro to druhé závazkové období jsou tam jiné podmínky, ovšem naši legislativu jsme změnili. A tím, pane předsedo, si myslím, že jsem vyčerpala všechny otázky a myslím, že je jasné, že bylo naivní, pokud bychom všechny ty miliardy li, um, v rámci CDM mechanismu našim konkurentům a ne uh, rozvojovým zemím a právě proto došlo ke změně toho tříletého období. Doufám, že to odpovědělo i na vaši otázku, pane Royle. Ano, s nejméně rozvinutými zeměmi budeme spolupracovat na rozvojové oblasti, ovšem změníme mechanismu CDM, tak aby víc než 90 projektů se nedostávalo pouze Brazílii, Indii, Číně a Koreji, který jsou nejdůležitějšími recipienty našich finančních prostředků a projektů. Myslím, že všichni vidíme důvod, proč to změnit. Srdečně děkuji za informace a za příležitost přednést argumenty. S pohledem na hodinky musím naši schůzi ukončit, protože také tlumočníci mají právo na to, abychom dodrželi časový plán. Ještě dva se tady přihlásili. Paní Merky se ještě stručně hlásila. Ano, ještě maličkost. Chtěla jsem zmínit něco o letecké dopravě. Samozřejmě, obsahově s vámi souhlasím. Eh, podle toho, co vím, většina aerolinek nemá eh, problém tedy s tím CDM. Eh, ale eh, může se stát, že eh, jednoduše a prostě mají svoje práva a jakmile se dostanou, eh, dejme tomu, do ruského nebo podobného vzdušného prostoru, tak o ta práva přijdou a to znamená, že mohou jednoduše a prostě přijít o značnou část svých obchodů. Tak já nevím, to prostě, já vím, že to nemůžeme změnit, ale možná, že bychom to mohli o něco odložit, odložit řekněme, o měsíce tak eh, my už nemáme moc času. Paní Bobinská, já, já mám do různého, mohu. Já bych chtěla jenom eh, pozvat vás, pozvat komisaře Ettingera eh, na jeden z našich budoucích, jedno z budoucích zasedání a bude se to týkat tedy vztahu EU, Ruska a implementace třetího balíčku. Ano, to je velice chytrý návrh a my se eh, o to pokusíme. Možná, že tady není vždy jednoduché domluvit si s komisaři termín, ale snad se nám to podaří. Takže eh, poslední termíny jsou jasné, tedy termíny příští zasedání a teď ještě paní Hedekat eh, poslední slovo. Ještě tento měsíc experti z Ruska přijedou do Bruselu a budou debatovat s našimi eh, experty a já myslím, že tam budou i další témata. Takže my eh, nečekáme, nesedíme, nečekáme, co nastane, ale eh, ještě možná poslední věc, ano, ta dohoda k prvnímu první 2012 vstoupí v platnost a mm, teď je, my už vlastně víme, kolik těch Eh, povolenek bude dáno eh, těm eh, aerolinkám zdarma. Takže ještě tedy budeme řešit to, jak se to bude uhrazovat tak podobně, čili my ještě máme poměrně dost času, až to tedy času to dořešit i během roku 2012. Dobře, děkuji vám, do příště. Good.